poslance Evropského parlamentu. Potom tady mám ještě další eh, eh, prohlášení. Podle článku 7 eh, našeho etického kodextu 25. listopadu 2014 rozhodla pana Žána Mariho Kavadu přijmout do výboru k etickému kodexu parlamentu. Tento poslanec nastupuje místo pana Sasi Wagnera. A třetí sdělení z frakce ALDE máme žádost na jmenování do výborů a delegací. Seznam těchto eh, jmenování bude zveřejněn v zápisu k tomuto zasedání. Pokud do schválení protokolu nebudou